jsme na ně eh, vyhradili v roce 2013, zatím nebudou stačit, takže můžeme čelit podobnému problému. Hlasování k tomuto bude zítra. A nyní máme na programu společnou debatu o eh, letišním balíčku. Bude se to týkat tří zpráv. Eh, Zprávy Artura Zasady, o pozemních službách na evropských letištích. E, dvojka e, bude alokace slotů na letištích v Evropské unii. Pravodajem je pan Udžias a pan Lechtfried se bude zabývat e, hlukovými omezeními provozu na evropských letištích. A nejdříve dám slovo panu zpravodaji Zasadovi na čtyři minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych poděkoval všem kolegům, všem stěnovým zpravodajům za mnoho dlouhých jednání v průběhu, který jsme byli schopni prodiskutovat eh, mnoho, mnoho záležitostí a dospět ke mnoha kompromisům. Dnes jsme již na Prahu hlasování o této zprávě. Hlavním cílem této zprávy ovšem není liberalizovat eh, eh, služby pozemního odbavování, ale spíše připravit tento sektor v celé Evropské unii, mm, tak, aby byl adekvátním způsobem konkurenceschopný z globálního hlediska. Všichni si dobře pamatujeme, jak jsme před dvěma lety cestovali domů na Vánoce a mnoho z nás skončilo na letištích. Proč? Protože najednou jsme neměli dostatek mm, tekutin pro odmrazování letadel. Neměli jsme mm, to ne proto, že by letiště zapomněla na tuto záležitost, ale proto, že právě služby pozemního odbavování byly připraveny na zimní podmínky a my v podstatě poprvé v evropské legislativě zavádíme minimální standardy kvality v oblasti služeb pozemního odbavování, včetně minimální kvantity ty minimálního množství těchto tekutin pro odmrazování letadla, tak aby podobná situace již budou v budoucnu nikdy nezas, nenastala. Hmm, mnoho z nás častokrát muselo čekat déle než půl hodiny na čeky na letiště nebo čekat několik desítek minut eh, na um, zavazadla. Samozřejmě zapřekla, že toto zavazadlo nebylo ztraceno. A to v podstatě by mělo, tyto situace by měly zaniknout poté, co zavedeme tyto minimální standardy, o kterých hovoříme v našem nařízení. Díky tomu zavedeme i v podstatě jednoho um, schvalovatele pro handlingové společnosti. To znamená, že například nebudou překážky pro francouzskou společnost poskytovat tyto služby v Německu. Další záležitosti, které zavádíme, jeden proces, výběrový proces pro všechny letiště, pro výběr těchto společností, které poskytují služby pozemního odbavování, které budou aktivní na tomto poli. Rozpráva o skutečné podstatě této zprávy ovšem bohužel byla dominována otázkou otevření tohoto trhu na několika evropských letištích. Já bych tomu neříkal no, nějaká zásadní liberalizace, ale spíše pokračování velice konzervativního, pomalého, opatrného otvírání trhu. Přece nemůžeme hovořit o liberalizaci tohoto sektoru, když největší letiště eh, podstatě navrhuji pouze zavedení jedné, jednoho dodatečného poskytovatele těchto služeb a to je situace, kde 90% letišť vůbec takovou situaci nezažívá, protože tam nemají tři nebo čtyři společnosti, které poskytují tyto služby, ale například dokonce i osm v průběhu různých diskusí jsem slyšel různé argumenty ohledně toho, že se sníží kvalita těchto služeb, sníží se bezpečnost. Ne, není to pravda. My zavrhujeme, navrhujeme rovněž i minimální kvalitativní standardy, bezpečnostní standard, které tyto společnosti budou muset splnit, jakmile by se dostaly pod práh těchto standardů, tak eh, členské státy by poté mohly uvalit sankce, finanční sankce na tyto společnosti. Další argument zhoršení pracovních podmínek. Ani to není pravda. Návrh Evropské komise zavádí například povinné, povinný transfer těchto mm, eh, pracovníků té společnosti, která eh, prohrála v tomto výběrovém řízení. Eh, to znamená, že zde opravdu trváme na tom, aby sociální podmínky byly zachovány. Ale zde zazněl argument o úplné liberalizaci. Ne, ne, ne, skutečná liberalizace v podstatě nastala v roce 96, byly tam, je tam 11 kategorií těchto služeb, sedm eh, těchto oblastí bylo liberalizováno plně před více než 15 lety u patná, u pěti, u čtyř eh, z těchto oblastí, například eh, odbavování na rampě nebo poštovní služby, služby pro mm, cestující a tak dále. Tam nemůže být méně než, nemůžou být méně než dvě společnosti, které poskytují tyto služby na daném letišti. Prosím, abyste se podívali opravdu objektivně na uh, tuto zprávu a nejenom z perspektivy několika uh, letišť, které by chtěly být monopoly v této oblasti, pokud jde o společnosti poskytující uh, Eh, tyto eh, pozemní služby, spíše abyste se na to podívali z hlediska milionů občanů, které využívají tyto služby každoročně. Děkujeme. Pan Ugeř má slovo na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Kalasi. Milé kolegyně a milí kolegové, technické prognózy říkají, že se letecký provoz do roku 2030 zdvojnásobí a že Evropa již nebude to dostat této potřebě, protože letecké kapacity jsou příliš omezené. Máme tedy problém kapacit tváří tvář rostoucí konkurenci na celosvětovém trhu s leteckou dopravou. Nárůst letecké dopravy se bude týkat zejména regionu Azijsko-Pacifického pacifického a středního východu. A Evropa zde vlastně je vystavena nebezpečí, že ztratí část svého trhu právě díky tomu, že nemá dostatečné kapacity. A zde je tedy důležité, Eh, že Evropská komise a parlament chce na stávající problémy správně zareagovat, tak abychom mohli efektivněji využívat stávající kapacity. A tam, kde je to možné, ty kapacity ještě navýšit. Dobře víme všichni, že eh, ekonomické zdroje jsou omezené a že Ehm, nemáme příliš mnoho prostoru pro výstavbu nových letišť a proto je přidělování letištních časů, respektive jeho optimalizace, správný, správná cesta. Letištní časy jsou eh, takovým jádrem života organismu, jako je letiště jeho srdcem. 6.11. jsme na výboru TRAN hlasovali o eh, tomto textu zákona. Zohlednili jsme pravidlo 80-20. Tam jde tedy zejména o předělování letistních časů. To nové na novém návrhu je to, že nyní má být zavedena možnost využívat sekundárního trhu. Znamená to tedy, že letištní časy mohou být i dále prodávány. Pomocí tohoto opatření mohou eh, letecké společnosti navýšit počet eh, letištních časů přesně v souladu se svým plánováním. Toto vše bude dohledováno odpovídajícími letištními úřady, tak, eh, že prodávání letištních časů bude prováděno velmi transparentním způsobem. Ve výboru TRAN nám šlo zejména o to, aby údaje o finančních tocích byly zveřejňovány abychom měli jakési roční šetření, roční analýzu. A ještě nyní k tomu sekundárnímu trhu s letištními časy. Zde se plánuje, aby část výnosů byla využita pro fond, který by měl za cíl podpořit rozvoj infrastruktur na letištích a rovněž zkvalitnění odpovídajících služeb. E, důležité je, abychom zajistili Eh, spravedlivou konkurenci mezi jednotlivými provozovateli a proto je důležité, abychom zachovali naprostou nezávislost letišních kontrolorů, nebo oni jsou zásadní pro předělování letišních časů. Jejich úkolem je letištní časy přidělovat a to nestranným způsobem, transparentním, který nikoho nediskriminuje. Text návrhu e, zaručuje jejich naprostou nezávislost, zejména z finančního hlediska, tak aby byli skutečně finančně nezávislí nejenom na provozovateli letiště, na leteckých společnostech, ale aby byli také nezávislí operativně. Kontrolní údaj bude vypracovávat, kompromitte kontrolní orgán bude vypracovávat každoroční zprávu o přidělování lečních časů. Další nový prvek je, že se zavádí sankční systém. Ovšem to, jakým způsobem bude přesně proveden, je přenecháno na členských státech. Eh, existuje tam několik pasáží, kde si myslím, že by je mohl Evropský parlament ještě vylepšit. Eh, jednak jde o pozměňovací návrhy, které mají za cíl, aby bychom měli opět ty série letisních časů a zároveň ty pozměňovací návrhy, které jdou s tím směrem, aby eh, zde byla lepší definice správního hlediska. Zde je nutné jasně říci, že ti, kteří mají co dočinění s letišními časy, a to jsou všichni, kteří mají co dočinění s leteckým provozem, tedy provozovatelé letišť, letecké společnosti i občané, eh, mají velký zájem na tom, aby celá věc probíhala velmi efektivně. Chtěl bych poděkovat eh, všem, kteří se podíleli na tomto balíčku. Děkuji panu Zásadovi, panu Lechfriedovi a všem, kteří spolupracovali. Děkujeme. Další zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Výchozí pozice pro tuto zprávu, naše pozice je tato. Mám zde odůvodněné podezření, že v Evropské unii letecký hluk, respektive opatření pro ochranu před leteckým hluchem, eh, jsou velmi nekoordinované a že ta pravidla jsou nejednotná. A to byl důvod eh, pro Evropskou komisi předložit návrh zákona, který mění tuto situaci, zejména v tom smyslu, aby byla zavedena do této věci jistá jednotnost tak, aby ti, kteří eh, závisí na těchto opatřeních, protože trpí hluchem, ale, hlukem, ale také ti, kteří eh, na tomto závisí, protože jsou provozovateli. Je to pro ně důležité z ekonomického hlediska, aby byli jistým způsobem chráněni. Já si myslím, že eh, ten text je relativně rozumný, který byl předložen Eh, z mého pohledu ty problémy, které máme s leteckým hlukem, zejména ten problém s, eh, s územími ve střední Evropě, které jsou čím dál tím hustěji obydlena, eh, tento problém zde existuje a proto si myslím, že je dobré, že komise se snaží toto řešit. Jednu věc ovšem legislativní návrh nevyřešit či řešit by neměl. Neměl by stanovovat eh, přesné výše pro letecký hluk, neměl by regulovat, jaký hluk se v Evropě akceptovat má a jaký ne. Text by měl regulovat pouze to, jakým způsobem se mají zavádět opatření proti leteckému hluku a toto by se mělo eh, vlastně opírat o vyvážení přístup organizace ICAO která říká, že je třeba eh, se snažit eh, eh, řešit věc nejdříve mírnějšími prostředky a pokud to nebude efektivní, tak potom přísnějšími prostředky, zejména prostředkem zákazu nočních letů. Problémy, které máme s tímto textem, ty nejdůležitější jsou tři. Za prvé otázka, jakým způsobem letadla, která ještě těsně splňují eh, stávající právní předpisy, jak budou pomalu vyřazována. Zde jsme nalezli dobré řešení, které jde tím směrem, že budeme mít jistou přechodnou dobu a potom tyto hlučná letadla budeme postupně vyřazovat a nahrazovat je letadly, která jsou méně hlučná. Druhá věc byla otázka aktů přenesené pravomoci, tedy co může komise bez zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce rozhodovat. Zde jsme se s Evropskou komisí ne zcela shodli. Eh, eh, v zásadě chci říct, to, na čem jsme se dohodli ve výboru a co pravděpodobně přijmeme i na plénu, toto, pokud se eh, do spolurozhodování zapojí politické otázky, tak si myslíme, že Evropský parlament, jakožto zástupce občanů, by měl rozhodovat a ne komise z aktiv přenesené pravomoci. Pokud jde ovšem o to přijímat technická rozhodnutí, tak si myslím, že to může činit velmi dobře komise pomocí aktů v přenesené pravomoci. Třetí otázka, a to byl náš nejzásadnější problém, eh, spočívá v tomto. Evropská komise tedy předložila návrh legislativního předpisu, který stanovoval, že Evropská komise může rušit národní opatření proti nadměrnému hluku. Já si myslím, že to je špatná cesta, Každý stát, dokonce i každý, každá spolková země je velice dobře to sama si posoudit, zda potřebuje opatření na ochranu proti hluku a do jaké míry je nutné. A myslím si, že ta možnost, kterou měla dosud komise, která šla až cestou řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které nedodržují evropské právo, jsou dostatečující. Rovněž jsme se postarali o to, aby Evropská komise v budoucnosti byla lépe informována, aby mohla lépe kooperovat s orgány, které rozhodují v této věci, tak abychom tímto způsobem dospěli k zlepšení celkového stavu. Pane předsedo, ještě osobní poznámka z mé strany. Na závěr. Já jsem převzal tuto zprávu a nejdříve jsem si myslel, že to bude neřešitelný úkol. Ale nyní mám to potěšení, měl jsem to potěšení a tu čest spolupracovat s kolegyněmi a s kolegy, kteří byli velice angažovaní, kteří se mnou spolupracovali velice seriózním způsobem. Já jim za to velmi děkuji a zejména chtěl poděkovat eh, eh, pracovnici z mé kanceláře, která měla na starost eh, tuto zprávu a chci podotknout, že i bez její výtečné práce by nebylo možné dosáhnout tak dobrého výsledku. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní eh, bych eh, požádal pana komisaře Kalase, aby nás seznámil s míněním komise. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, chtěl bych připomenout, proč Komise předložila loni v prosinci ten takzvaný letišní balíček. Jak již řekli zpravodajové, je velice obtížné budovat nová letiště, nové randvy, rozšiřovat letiště v Evropě. Současně ovšem je náš letecký prostor saturovaný a máme zde jakoby dopravní zácpy a do roku 2030 by eh, to mohlo vést k tomu, že dobrá polovina velkých letišť eh, to nebude zvládat. Proto chceme zajistit lepší využívání stávajících kapacit na letištích. Eh, začal bych pozemním odbavením. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi Zasadovi za odvedenou práci v posledních měsících. Ta práce v žádném případě nebyla snadná. Jsem eh, plně přesvědčen, že náš návrh je vyvážený, spojuje potřebu vyšší efektivnosti a vyšší kvality, eh, současně eh, s upevňováním sociálních práv. Komise nehovoří o divoké liberalizaci v žádném případě. My chceme zajistit to, aby pozemní odbavení na letištích velikosti Frankfurtu mohly poskytovat tři a ne pouze dvě společnosti. A doprovázíme to řadou ustanovení, která zajišťují kvalitu a sociální práva dělníků. Někteří tvrdí, že je to riziko přejít od dvou dodavatelů ke třem. To prostě není pravda ve velké většině členských zemí existuje situace, eh, kdy eh, jsou na letištích eh, tři a více dodavatelů a bezpečnost je v pořádku. Návrh komise je drobným krůčkem směrem k otevření trhu při zajištění sociálních aspektů. Já bych ovšem chtěl připomenout také to, že v roce 2007 Evropský parlament v Jensenově rezoluci vyzval komisi, aby revidovala současnou situaci v pozemním odbavení. Jensenová zpráva právě chtěla, abychom zvážili možnost zvýšení minimálního počtu dodavatelů pozemního odbavení. To jsme zohlednili a Předložili jsme vyvážený návrh, který samozřejmě je možno zlepšit a vy si určitě nenecháte ujít tyto příležitost. Nyní tedy ke slotům. Děkuji panu Odžiasovi za odvedenou práci. Komise podporuje většinu pozměňovacích návrhů eh, vzešlých z výboru TRAN. Eh, zdůraznil bych jenom to nejdůležitější. Za druhé, eh, sekundární školení, vzdělávání pracovníků. Eh, tržní mechanismy mohou pomoci eh, lepší využití slotů eh, pomocí toho, že budou předělovány dopravcům, kteří je umí nejlépe využít. Měli bychom samozřejmě využít, pardon, zajistit ochranu regionálních spojů. Proto tady chápu, že jsou zde pozměňovací návrhy, k sekundárnímu obchodování sloty, se sloty, ale mělo by to být eh, určitým způsobem řízeno. Je to složité a nelze toho využívat eh, jako překážky v rozvoji trhu. Pokud se týče hluku, také bych chtěl poděkovat výboru TRAN zde a eh, panu zpravodaji Leifriedovi. Pan zpravodaj rozpoutal zajímavou politickou debatu. Hluk z letecké dopravy eh, vede ke vzniku politických tlaků, ale my hovoříme o globálním odvětví. Zatímco hluk je lokální záležitost. My tedy musíme vyvážit jakýmsi způsobem lokální a globální zájmy. Jeden důležitý bod je tento. Navrhujeme, aby komise měla možnost kontroly eh, postupu v této eh, problematice. A ještě poslední bod, eh, který se týče hluku. Komise nemůže přijmout odklady zavedení definice eh, letounu, eh, který eh, sotva splňuje podmínky. To jsou vlastně ty letouny, které jsou nejhlučnější v celé flotile. Zavedení této definice by znamenalo postupnou implementaci pomocí hospodárních pravidel. A já vám děkuji a těším se na zajímavou debatu. Děkuji, pane komisaři. A nyní jménem výboru eh, promluví následující řečníci jako první za výbor eh, pro zaměstnanost pan Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Tři tisíce pracovníků, které eh, pracují v oblasti pozemního odbavování, demonstrují dnes v poledne před Evropským parlamentem v Štrasburku, stejně tak jako před několika týdny v Bruselu, proti plánům dále otevírat trh služeb pozemního odbavování. Komise nerespektovala rozhodnutí výboru TRAN, nestáhla svůj návrh rovněž nerespektovala postoj eh, výboru pro zaměstnanost a sociální otázky. V mé zprávě mají být pracovní místa v rámci pozemního odbavování letištích zajištěna, chráněna. Když se bude neustále otevírat trh a bude do toho vstupovat stále nový poskytovatele, tak se ta situace zostří pro pracovníky. Horší, hrozí jim horší pracovní podmínky a mzdový dumping. Služby pozemního odbavování potřebují kompetentní pracovníky, kvalifikované, vyškolené správným způsobem, které znají své povolání a ne nějaké rychlokvašky. Eh, výbor pro zaměstnanost eh, kompetentně rozhodl a měl právě na očích sociální aspekty ehm, tohoto nového právního sextu. My si přejeme, aby tito lidé byli chráněni ze sociálního hlediska. Ve článku 12 zde máme eh, požadavek eh, aby se zaručili pracovní, zaručila pracovní místa pro zaměstnance, kterým se odnímají jejich pracovní místa, protože tam právě došlo k otevření trhu. Máme tam celou řadu dalších požadavků na sociální ochranu pracovníků. Například článek 34, což je opravdu účinná bašta proti turboliberalizaci. Potřebujeme zítra většinu pro to, abychom mohli odmítnout návrh komise. A plán V, to je zpráva výboru pro zaměstnanost Evropa. Milé kolegyně, milí kolegové, potřebuje sociální svář. Desetitisíce zaměstnanců na evropských letištích mají právo na dobrý plat a konečně na sociální jistoty. Szépen, most a Környezetvédelmi Bizottság véle... Děkuji, říká pan předseda. A nyní za výbor Envy paní Ayala Senders. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala kolegům, především kolegovi z našeho výboru a za jeho práce na této zprávě. Ráda bych řekla, že Pan Lightfried opravdu pracoval velice tvrdě na této zprávě. Dále do toho byly zapojeny, za, zapojeni zástupci místních organizací místních úřadů, snažili jsme se opravdu o takový všeobjímající pohled na celou záležitost, tak aby plánování v této oblasti fungovalo lépe, sdílení slotů fungovalo lépe. Dále to je to fórum pro technickou spolupráci, které jsme ústavy, které nám rovněž pomáhalo při přípravě tohoto textu. Myslím si, že to je velice důležité. To znamená, že nejenom lidé, kteří mají zkušenosti přímo na místě, ale i na evropské úrovni, kteří se spojili a snažili snaží se nalézt řešení, řešení které, na které bychom měli nahlížet z evropské perspektivy, z evropského pohledu, ale zároveň bere v potaz místní podmínky. To znamená, že bychom měli Neměli bychom zapomínat ani na další záležitosti v oblasti plánování, dále je to problematika emisí. Na to se musíme dívat i pohledem našich občanů a asociací či združení, které je zastupují. Bohužel v některých případech jsme viděli extrémní stanoviska, ovšem konečné řešení je podle mého názoru kvalitní. Děkujeme a nyní za Emko. Za IMKO má slovo paní Gála Belč. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Pan Zasada je spoluspravodajem, který prezentuje dvojí problém. Jednak je to pozemní odbavování, které není dostatučující, kvalita prostě zaostává za požadavky v této oblasti. Já jsem zpravodajkou za stanovisko IMCO, já navrhuji v našem stanovisku zlepšení, určitá opatření pro zlepšení služeb na jedné straně a zároveň zvýšení nebo zefektivnění fungování letišť Hm, tento konečný návrh výboru TRAN je zlepšení tohoto legislativního návrhu, ovšem zůstává zde pořád několik záležitostí, které musíme dále řešit a na které musíme reagovat. Společně s kolegy z IMKA se nedomnívám, že potřebujeme plně otevřít trh v této oblasti, protože by to ehm, zvýšilo tlak na společnosti, které poskytují služby na letišti. Proto navrhujeme, pane komisáře, u těch letišť, kde je obrat v posledních třech letech 5 milionů cestujících nebo 100 tisíc tun nákladů, ty by měly být postoupit um, určité kontrole komise Eh, pokud jde o rozšíření poskytovatelů na tři a dále připravit určitě doporučení pro národní orgány, které by dospěly k rozhodnutí, musí zjít pota samozřejmě i regionální potřeby, místní potřeby, zda vůbec rozšířit počet poskytovatelů těchto eh, handlikových služeb. Bohužel tento návrh není součástí daného textu. Já osobně si myslím, že by to mohlo znamenat pokles eh, mest eh, nebo vůbec bezpečnost eh, při práci. Mohlo by to podkopat další vzdělávání, školení nebo dokonce zvýšit počty dočasných pracovních míst a tak dále. Proto budu tímto způsobem hlasovat i zítra. Děkuji. Děkujeme a nyní jednotliví řečníci za politické skupiny, nejprve za EPP, pan Fidanza. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, kolegové, já bych chtěl poděkovat panu Udžasovi za práci, kterou uvedl u, odvedl u letišních slotů. My jsme v výboru pro dopravu změnili spoustu takových zvláštních bodů, které jsme našli v návrhu komise. Musím říct, že EPP eh, e se snažila o prosazení systému 80-20 bez konsolidovaného mezinárodního systému a nezavádění dalších potíží. Vzhledem k tomu, jak dlouhé jsou série slotů, to jsou pěti týdenní a díky větší pozornosti efektivním sankcím eh, dochází k porušování pravidel. Dále eh, sekundární trh by si vyžádal transparentnější pravidla, aby nemohlo docházet ke spekulacím a zneužívání ze strany dopravců. Dále se jedná o infrastrukturu v, na letištích, tak, aby byla využívána eh, směrem k větší kapacitě. Pokud se týče pozemního odbavení, moje delegace podporuje práci odvedenou panem zpravodajem Zasadou a vzhledem k hlasováním ve výboru, ve výboru dopravním je třeba, aby proběhlo další vyjednávací kolo Eh, aniž by ovšem se poškodilo dosud dosažené vyjednávání. Tady je třeba se více soustředit také na sociální záležitosti a eh, opravdu eh, to, co bylo dosaženo, by se ale nemělo, nemělo ztratit. Děkuji. Nyní jménem socialistické skupiny pan Said al-Khadraoui. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, já bych chtěl především poděkovat eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za odvednou práci. Eh, odvedli tedy dobrou práci, ale pořád ještě je na čem pracovat. My jako skupina jsme předložili mnoho návrhů a musím říct, že se lišíme od některých jiných skupin. Pan Leichfried, ten odvedl velice dobrou práci v oblasti hluku, ovšem na druhé straně princip subsidiarity, eh, který ten by měl eh, vzít v úvahu výsledky místních eh, jednání. Optimalizace slotu ta by měla vést k posílení role koordinátora tak, aby bylo možné provádět investice. A my bychom rádi šli eh, ještě dále, aby eh, to ta práce, to eh, investování bylo trošku dlouhodobější. Pokud se týče liberalizace v pozemních obavení, my jsme socialisté a demokratě. A to znamená, že nemůžeme podpořit návrh komise ani zpravodaje. Bohužel redukce těchto služeb to je příliš velký risk a taktéž zvyšování eh, počtu eh, firm, které dělají to tež. Já si myslím, že tady jde především o kvalitu poskytovaných služeb. Eh, menší letiště si vystačí s menším počtem firem, eh, větší letiště jich potřebují více. Já si myslím, že toto rozhodnutí bychom měli nechat na členských zemích a mm, zítra budeme hlasovat proti. Nicméně chci říci, že pokud eh, by došlo k vyjednávání o našich návrzích a podmínkách, tak jsme tomu neustále otevření. Současné podmínky nejsou dobré, ale to, co je nyní předkládáno, je nedostatečné a my budeme hlasovat proti. Děkuji. A nyní za ALDE pan Wolf Klinz. Micro, please. Řečník hovoří bez mikrofonu. No, on. on. on. Herr Kommissar. Pane komisaři, milí kolegové, již dnes členské státy mají možnost sami si rozhodnout o tom, do jaké míry chtějí otevřít a liberalizovat trh služeb pozemního odbavování ve svých letištích. Mnohé členské státy to využily ve vysoké míře, některé méně a proto prostě máme různé typy, jak je ten trh otevřené. Komise chce pomocí svého nařízení tyto rozdíly poněkud zredukovat. Ona má pocit, že když se zvýší konkurence, tak dojde k zlepšení kvality a mm, celkové kvality služeb. To je dobrý přístup. Pan zpravodaj jde ještě dále a přeje si radikální liberalizaci. Já jako liberál jsem samozřejmě v zásadě pro liberalizaci vždy, ale pouze, když dosáhneme toho skutečného síle. A s tím mám problém. Ze zkušenosti vím, že ne počet poskytovatelů pozemního odbavování je rozhodující eh, v té věci, zda dostanu dost dobrou kvalitu, ale že rozhodující v tomto jsou konkrétní pracovníci služeb pozemního osvobozování a také to, eh, jak rádi svou práci provádějí a za jakých podmínek. A proto si myslím, že nepotřebujeme slepé navyšování počtu poskytovatelů, respektive, že s tím nedosáhneme našeho skutečného cílu. A proto jsem poněkud skeptický. E, tu trochu omezenou liberalizaci, jak to navrhuje komisie, ovšem za podmínky, že členské státy v konečném důsledku budou o tomto rozhodovat, e, to si dovedu představit, ale musí to být vždy rozhodnutí členských států se zhodněním konkrétních podmínek. Například v letišti na letiště ve Frankfurtu byla eh, vlastně eh, zprovozněna nová dráha, a to také vedlo k změním podmínkám a ty musí být rovněž zohledněny. Tedy ano, k liberalizaci, která bude mít ovšem svou správnou míru a kde se zohlední konkrétní podmínky letišť a jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji vám. Máme zde modrou kartu pro předchozího řečníka. E, přejete si přijmout tento dotaz? Pan e, Van Dalen, prosím. Pane předsedo, musím být upřímný. A když budu upřímný, tak musím říct, že pana Klince poněkud nechápu. On říká, ano, musíme to dále liberalizovat, ale na druhou stranu říká, že je třeba ty e, do kořán otevřené dveře trochu více přizavřít, že v tom vidí šanci pro rančí dozvoj, pak říká, že tady nevidí, že dosahujeme našeho skutečného cíle a pak zase říká, že to je liberalizace. Já si myslím, že pomocí návrhu pana zpravodaje a vy výboru pro zaměstnanost děláme přesně to, co požaduje pan Klinc, a totiž, že velice korektním způsobem a rozumným způsobem liberalizujeme. Takže já naprosto nechápu, proč jste naprosto proti. Mohl byste mi to, pane Klinci, eh, tady vysvětlit, eh, pan Klinc. Já jsem tady nehovořil o nějaké válce či bolích. Já chci říci, že třeba, abychom ten náš cíl, tu liberalizaci, provozovali s potřebnou mírou. A ten cíl je důležitý proto, protože je třeba, abychom plně zohlednili podmínky, konkrétní podmínky letiště, protože mezi letišti jsou velké rozdíly. Například Frankfurt, tam máme více letecké dopravy, dodatečnou dráhu a terminál 3, který byl podstatě plánován proto, aby eh, dokončil, eh, završil celou tu expanzi, se prostě ještě ani nezačal stavět. Takže prostě nemůžeme říct, že budeme liberalizovat tak, jak to navrhuje pan zpravodaj, že prostě dvojnásobíme počet poskytovatelů, protože ty by si, eh, ty by tam ani nevešly, to nemůže vůbec fungovat. Tedy, ano, vše s mírou, kvalifikace, rozumné pracovní podmínky, tak abychom skutečně zaručili kvalitu poskytované služby. Zasada uratila jsou. Nyní dám slovo panu Zasadovi. To je pytanie do posla Klince. Ano, děkuji za slovo. Já mám otázku na pana Klince. Co to znamená radikální liberalizace, či nějaká divoká liberalizace, nevím. Mluvil jste o frankfurtském letišti, jsem to správně pochopila, tam jsou pouze dva provozovatelé, jeden odpovídá za 85% služeb, druhý za 15 v mém dokumentu a v mém pozměňovacím návrhu navrhuji 3, to znamená navýšení ze dvou na 3. To neznamená navýšení o 100%, to znamená navýšení o 50%. A nyní sociální záležitosti. Myslím si, že všichni jsme byli svědky několika tisíc odborářů, kteří dneska protestují před Evropským parlamentem. Já jsem se s nimi setkal a víte, co mi řekli? Chtěli, aby tento dokument se vrátil zpět do výboru TRAN. Čili máte pouze půl minuty, pane kolego, na odpověď. Já si myslím, že i ta poslední poznámka kolik zásady, tam k tomu nemám co říkat, že to byl spíš komentář než otázka. Já si myslím, že my bychom opravdu se vydali vhodnou cestou, kdybychom eh, skutečně dali možnost členským státům, aby podle vlastních pracovních zákonů na celou situaci zareagovali. Já mohu pouze opakovat to, co jsem již řekl. Dokud lokální poměry jsou takové, že rozšíření nezávisle na to, o kolik poskytovatelů, za to bude jeden nebo dva nebo tři, dokud to není proveditelné, tak bychom na to neměli pomýšlet a měli bychom to čekat na členských státech, aby si sami rozhodli, kdy přesně přijde ten vhodný okamžik, aby ten trh více otevřeli. A to je tedy mé stanovisko. Pan Dálenur. Pan Van Dalen voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde... Pane předsedo, tady toto je postavené na hlavu. Eh, eh, Frankfurt má problém a proto pan Klinc eh, se snaží zabránit otevření tohoto uzavřeného trhu na celém evropském trhu. Toto je ten konkrétní návrh. Mohli jsme to udělat jinak, Můžeme dát třeba minimální mzdu a kdybyste, kdybychom to taky měli, pak by tento problém nebyl. A já myslím, že ty eh, ty, zpráv, ty drobné kroky zpravodaje jsou, si zaslouží podporu. Prosím, odpovězte. Já musím upřímně říci, že já vám nerozumím, pane kolego. Já tedy neříkám, že se všechna letiště mají měřit podle Frankfurtu. Já říkám, že členské země musí mít právo, aby přizpůsobili provoz tak, jak to odpovídá místním podmínkám. Jestliže někdo chce tam mít dvakrát tolik dodavatelů, no dobře, tak já jim nechci stát v cestě. Pan Gále. A to bude poslední příspěvek do této neformální debaty. Herr Kollege van Dalen. Pane kolego van Dalen, je vám známo, že podle současných pravidel lze realizovat vlastně všechno, co... Promiňte, pane Galere, ta modrá karta je pouze na toho řečníka, ne, ne mezi sebou, aby si, aby si držitele modrý karet vyměnili názory. Promiňte, tak to je. Já vám děkuji všem za aktivní přístup do debaty a také ochotu řečníků odpovídat na spontánní komentáře. A nyní budeme pokračovat paní eh, Evou Lichtenberger za zelené. Děkuji vám, kolegyně, kolegové je těžko ze špatného návrhu udělat něco dobrého. Proto tady děkuji zpravodajům, že udělali všechno, co bylo možné. K pozemní odbavení. Tento návrh byl ve výboru eh, odmítnut, poněvadž eh, to nemá nic pozitivního. Sociální dumping, horší pracovní podmínky, horší vzdělávání a to všechno s tím, že ušetříme eh, Ovšem pasažery o tom stejně nic nebudou vědět. A dále eh, si myslíme, že vynucovaná liberalizace je naprosto zbytečná. Komise po odmítnutí dopravním výboru silně lobovala, aby tento návrh přece jen prošel. Já si myslím ale, že naše rozhodnutí by mělo být respektováno. Mám eh, spolehlivé Eh, důkazy od kolegů. Pokud se týče ochrany proti hluku, eh, organizace chránící životní prostředí už dlouho dokazují, jak škodlivý je hluk pro zdraví a jak eh, zhoršuje kvalitu života v okolí letišť. Místo toho, abychom pro tyto lidi vytvářeli lepší podmínky díky technickým inovacím, komise dělá něco jiného. Přeje si, aby mohla zasahovat do regionálních omezujících předpisů v okamžiku, kdy některý operátor se bude cítit znevýhodněn. To je naprosto špatně. Já si myslím, že Eh, horší imič v očích občanů si Evropská unie už udělat nemůže. Pokud tento odstavec zítra nevypadne z celého textu, nebudeme moci jako zelení souhlasit s celou zprávou, protože už teď je to velice těžké pro lidi žijící v blízkosti letišť eh, vůbec prosadit aspoň nějaká omezení eh, letového provozu ne, omlouvám se, pane komisaři, ale toto není promyšlený návrh, anebo možná je jednostranně zaměřen pouze na zájmy lobbystů. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Van Dalen by vám rád položil otázku. Chcete reagovat na tuto modrou kartu? Jste připravená reagovat na modrou kartu? Prosím. Pane Van ne, máte půl minuty. Ano, děkuji za slovo pane předsedo. Jo, opravdu zajímavé, že paní Lichtenberg se jaksi úplně ztratila. V podstatě, že mm, tvrdila, že to v podstatě není úplně ideální návrh. Ovšem, o čem zde hovoříme, ano, takovým návrhem bylo podle mého názoru nedostatečnými euro a nyní se snažíme to napravit. Já si myslím, že prostě by se to mělo vrátit do výboru TRAN, mělo by se eh, z tohoto návrhu udělat něco kvalitnějšího, aby to nebyl takový nedostatečný eh, návrh. Prostě nehlasujte proti, neschovávejte se za to, to nemůžete postupovat takto. Děkuji vám. Já opravdu eh, jsem tam nenašel žádnou otázku, ale eh, jestli co, co vlastně chcete eh, vrátit zpátky do výboru euro, anebo eh, letišní balíček. Eh, pokud tedy nepoložíte žádnou otázku, těžko se mi na ní odpovídá. Mohu říci pouze jedinou věc. Tato orientace na hospodářský, hospodářská kritéria to je podle mě naprosto špatný přístup. Potřebujeme vyváženost a vyváženost v tomto návrhu nebyla, proto ho považuji za slabý. Dovolte, abych poděkovala, poděkovala za všechny tyto rozpravy, ovšem poprosila bych pana předsedu, aby už neuváděl modré karty, protože všechny tyto poznámky měly proběhnout na zasedání výboru a myslím, že se nikam neposouváme. V podstatě kritizujete způsob mého řízení, což není ve vaší odpovědnosti, říká pan předsedající. Samozřejmě na procedurální poznámku máte právo, ale ano, já chci vystoupit na k té poznámce paní kolegyně. Já jsem byl stínovým zpravodajem u této záležitosti služeb pozemního odbavování a já jsem udělala všechno pro to na výboru, abychom zamyslili této diskuzi, mm, tak prosím, abyste nebojovala se proti využívání modrých karet. My jsme v demokratickém plénu, já prostě mám tuto možnost, vy mě nemůžete se žádným způsobem blokovat. Já jsem v tomto ohledu vystupovala i na výboru. Ano, říká pan předseda, myslím, že máte pravdu, prostě ale je to na mě, na předsedově, zda akceptuje nebo neakceptuje další modré karty. A nyní se teda dostávám k evropským konzervativcům. Jacqueline Foster má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem našim zpravodajům, kteří udělali úžasnou práci. Ráda bych začala eh, nejdříve u zprávy o službách pozemního odbavání. My, příští konzervativci, jsme vždycky podporovali liberalizaci v této oblasti. Máme zkušenosti ve Velké Británii. Mnoho těchto společností zde funguje. Myslím si, že to funguje dobře. Nesmíme se bránit konkurenci. Samozřejmě, ale že jsou zde určité záležitosti, o kterých hovořili kolegové dneska. Takže to není z toho důvodu, proč nepodpoříme tuto zprávu. Jsou zde jiné obavy, které bych ráda zdůraznila. Mm, vysoké standardy jsou zásadní pro všechny komerční společnosti, které fungují na letištích. Ovšem nyní zde máme pouze minimální požadavky na bezpečnost, které jsou preskriptivní, většina je nedůležitá, v podstatě to vede pouze k, k tomu, aby se nenavyšily náklady, ale to bude v podstatě výbor pro nezaměstnanost, který, protože v podstatě z hovoříme o kontraktorech, který budou, za, který budou zodpovědní za, za zaměstnání eh, starých zaměstnanců, jiných poskytovatelů, co udělají se svými eh, pracovníky, tak to skutečně nevím, co udělají. A nyní sloty. Já jsem se tímto zabývala je před deseti lety a ráda bych řekla, že v podstatě ani nyní to nebylo jednoduché. Já jsem požadovala komisi, aby ukázali, kde dochází ke zneužívání těchto slotů ve stávající legislativě. Zatím mi to neřekli. Nemáme zde dostatečnou kapacitu na letišti, to je jasné, ovšem myslím si, že nepotřebujeme jít na komára s mm, kladivem, prostě potřebujeme i sekundární obchodování. My na Heathrow letišti už jsme to zavedli po několik let a funguje to dobře. Čili pokud jde o mm, ty nejde o to, abychom věnovali Eh, zisky z, toho, z tohoto obchodování na zlepšení letiš a tak dále. Pokud jde o místní pravidla, já si myslím, že tomu jsme nevěnovali dostatečnou pozornost. Eh, pok- mm, koordinátoři slotu by prostě na místě měli rozhodnout o nejlepším přístupu. Pane předsedo, já mám tři minuty k dispozici. Děkuji vám. A na závěr. Těch, to pravidlo 80 20 eh, je pořádku, využijte to nebo prostě o to přijdete. To si myslím, že funguje správně a neměli bychom to měnit. I, i tu délku slotu bychom měli ponechat tak, jak je v současnosti. Pokud jde o hlučnost, ano, to, byla subsidi- to je vždy subsidiární záležitost a my se najednou obáváme, že si to se směrnice dostane k, na úroveň nařízení a proto jsem připravila pozměňovací návrh. Je důležité aby všichni evropští dopravci mm, aplikovali eh, přístup vyvážený, tak jako navrhuje ICAO. A dále je to záležitost eh, eh, letadla, které marginálně plní určité předpoklady a s tím si myslím, že bychom si neměli zahrávat. Ráda bych ještě řekla, že jsme věnovali devět měsíců na tomto balíčku. Většině lidí se nelíbí výsledky z různých důvodů, důvodů jsou to mm, závažné záležitosti, nesmíme zde prostě mm, znevýhodňovat naše poskytovatele služeb a dodavatelský řetězec a právě z těchto důvodů nepodpoříme ani tyto dvě další zprávy, to znamená úslotu a hlučnosti. Děkujeme. Paní Foster. Paní Foster. Promiňte, paní profesor, že jsem vás přerušil, to bylo nedorozumění v seznamu řečníku a e, upozornili na to, že máte, bych e, jsem upozornil, že máte tady minutu a půl, takže mě to mrzí. E, děkuji vám za pochopení a omlouvám se, mi to opravdu velmi líto. Nyní bude mít slovo paní Wills. Má minutu a půl. Hm, děkuji mnohokrát, drazí kolegové, drahé kolegyně. Výbor pro dopravu Návrh komise, který se týká pozemního odbavování, velkou většinou odmítl a já vás prosím, abyste zítra při hlasování návrh komise odmítli rovněž. Prosím, podpořte eh, to, jak rozhodl příslušný výbor. Pokud by byl návrh přijat, tak bychom otevřeli dveře dalšímu mzdovému dumpingu na letištích a rovněž ohrožili bezpečnost cestujících. Hospodářská soutěž konkurence nesmí jít cestou snižování platů. Je nutné, aby pracovník mohl ze svého platu žít bez toho, aby požíval další dodatečnou sociální podporu státu bezpečnost cestujících a také zaměstnanců na letištích a ve vzduchu eh, není něco, co můžeme dostat zadarmo. Nyní bych přešla od zaměstnancům k lidem, kteří bydlí v blízkosti letiš. Právě ti trpí nejvíce tím, že letecký provoz se neustále zvyšuje a narůstá. Oni musí, tady je důležité, aby členské státy si mohly sami rozhodovat eh, o tomto, takže zohlední různé lokální specifika. Článek 10 návrhu komise je třeba zamítnout. Dále provozní omezení na letištích musí být první prostředek, jakým způsobem se bude řešit tento problém, tak abychom chránili eh, oblasti v blízkosti letiš, abychom je chránili rychle a účinně před hlukem, protože zdraví musí mít přednost před penězi a zisky. Děkuji, děkuji. A nyní má eh, eh, slovo jménem EC. Tady tedy paní Foster hovořila jménem ECR a nyní bude mít pan Speroni na minutu a půl jménem skupiny EFD. Děkuji, pane předsedo. Co se týká letištních slotů, které jsou tématem právního předpisu. Tyto se nemohou stát nástrojem toho, aby Eh, někdo si mohl neustále uchovávat svá stávající privilegia. Musí to být nástroj, který podpoří eh, konkurenci. Z toho musí mít užitek nejenom letecké společnosti, ale zejména cestující v letadlech. A druhé téma, hluk z letadel. Kdo žije v blízkosti letiště, nesmí být vystaven nadměrnému hluku. Ovšem, je třeba abychom eh, mohli zohlednit i jisté dočasné priority. Je třeba zjistit, kolik domů, bytů, lidí žije v blízkosti konkrétního letiště. I když samozřejmě víme, že existuje vždy eh, problém nadměrného hluku eh, v souvislosti s letiště. Děkuji pane Speronomi. Pane Sperony, paní Foster by ráda využila modrou kartu, položila vám otázku. Prosím, paní Foster. Uh, eh, jenom chtěl bych, chtěl bych se zeptat pana Speroni, jestli eh, se mnou bude souhlasit v tom, že eh, příliš málo náročná plánovací pravidla byla největší příčinou toho, že lidé jsou nyní do této míry ovlivňováni hlukem. A jestli souhlasí se mnou to, že bychom měli nutit místní orgány, aby to do budoucna již nedopouštěli. Děkuji. Hovoříte o místních orgánech, ale je třeba se podívat na jednotlivé členské země, kdo konkrétně tam vykonává tuto pravomoc, poněvadž někde je to centralizované, někde ne. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Místní orgány dávají, vydávají eh, stavební povolení, ale potom je tedy otázka pro eh, jednotlivé lidi, aby se rozhodli, jestli chtějí bydlet v blízkosti letiště nebo ne. Děkuji, pane Speroni, jste samozřejmě profesionál v této oblasti. Takže určitě víte přesně, o čem je řeč. A nyní za nezařazené pan Melcer na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že eh, Evropská letiště prežívají obtížné časy. Mnoho aerolinek eh, zbankrotuje, protože ne, nebo má veliké potíže, protože neustále rostou náklady. Eh, levné linky a aerolinky mají problémy. Eh, tady mnoha společnosti čelí bankrotu, pak je zde problém s hlukem, s obyvateli blízko letiš a s omezením nočních letů. Ale co se týče sektoru pozemního odbavování, zda tady to otevření eh, přinese lepší kvalitu, lepší výsledky, já si nemyslím. V posledních letech jsme viděli, že liberalizace nevždy přináší žádoucí efekt, i když veškeré úpravy eh, nebudou mít stejný dopad na veškeré typy letiš, jistě, ale cenový, mzdový dumping, ten musíme nutně eh, za to musíme nutně zabránit. Optimální využívání letišních časů je něco, co je jistě žádoucí. Ovšem, zda ty návrhy, které máme na stole, skutečně využijí k lepšímu, povedou k lepšímu využívání letišních časů, například ten sekundární trh, no nevím, uvidíme, já sám o tom pochybuji. Děkuji vám, pane Melcere. A omlouvám se, Pan Leichfried má pro vás modrou kartu. Přijmete otázku? Ale ne, ne, ne, toto je otázka na zpravodaj, takže já myslím, že to není možné. Eh, vy, pane, jste hovořil jako zpravodaj a modrá karta je jenom pro ty, kteří se těžko dostávají na ke slovo. Takže tolik řečníci za politické skupiny a nyní jednotliví řečníci. A jako první na dvě minuty promluví pan Gáler. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Celý letišní balíček se vám dost nepovedl. Evropský parlament eh, proto eh, jim eh, mu tu a tam vytáhl jedové zuby a místy mu vytáhl celou zubní protézu. Komise se příliš do celého procesu chtěla eh, angažovat a my jsme, ano, eh, omezili roli komise. Eh, Evropská komise se může vyjadřovat, může dávat doporučení, místní příslušné orgány mohou komisi naslouchat, ale také nemusí a o to jde. Pokud se týče pozemního odbavení, Eh, doufám, že zítra budete respektovat negativní stanovisko výboru pro dopravu a že ho konečně stáhnete. Nebude to o lepší kvalitě, menších nákladech, vytváříte komplikovanější systém a nejistotu pro zaměstnavatel, zaměstnance. Eh, Nijak jste nedokázali, že liberalizované letiště bude sloužit lépe než neliberalizované nakonec vidíte podle dosavadního vývoje mest, k čemu by to velmi pravděpodobně vedlo. Já tedy myslím, že bychom měli následovat názor eh, výboru pro dopravu a jestliže k tomu přidáme také negativní legislativní stanovisko, a budeme to mít konečně za sebou eh, pak velice rád. Eh, budu s vámi pracovat na méně ambiciozním, ale lepším návrhu, který se bude zaměřovat opravdu na kvalitu. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pan Fleckenstein. Ano, čili nyní ještě procedurální poznámka. Ano, já jsem. Já jsem chtěl. Já jsem, pane předsedo, chtěl konstatovat pouze následující. Vy za to samozřejmě nemůže, že předtím se kolega ohlásil pomocí modré karty asi desetkrát, to taky není můj problém, ale problém spočívá v tom, že existují kolegové, kteří vystoupí jako kolega Melcer a pak odejdou a nezajímají se o rozpravu. A proto já jsem nechtěl vyčkat na to, až se dostanu na řadu jako zpravodaj znovu, ale chtěl jsem panu kolegovi Melcerovi, dokud je zde ještě s námi ve sněmovně, položit otázku, což se mi bohužel nepodařilo, protože mezi tím odešel. Pane zpravodaji, jistě chápete, že to nebyla technická poznámka. Já jsem vám eh, naslouchal, respektuji vás, ale všichni musí respektovat a dodržovat pravidla. Já se tady snažím eh, z předsednického stolu v rámci postupu KHDI a modré karty vždy se snažím být co možná nejpřísnější, abychom se příliš Neodkloněvali od těch řečnických dob, které mají k dispozici jednotlivé skupiny, abychom tady nešli na úkor té doby, kterou mají tady ostatní. A nyní pan Fleckenstein na dvě minuty a půl. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, o pozemním odbavování hovoříme již dlouhou dobu a pan Zasada má pravdu. Vlastní liberalizace začala v roce 96 ale měla fatální důsledky na mzdy, na pracovní podmínky zaměstnanců. Eh, jádrem nařízení, o kterém hovoříme dnes, je opatření, které se týká vlastně určité povinné, určité povinnosti zavést třetího poskytovatele, když se dosáhne určité velikosti. Dobrovolně je to možné již dodnes. A oni tam dokonce přidali ještě čtvrtého poskytovatele za jistých podmínek a to prostě není možné. Toho nepřipustíme. Sociální demokraté říkají, že aniž by pracovníci nebyli odpovídajícím způsobem sociálně zajištěni, tak my to nepřipustíme a to k tomu patří například, aby tito lidé měli reprezentativní kolektivní smlouvu, aby se minimalizovali subdobavatele, a pokud jsou, tak aby tam byla povinnost, že musí dodržovat ty též podmínky. Toto splněno nebylo. A proto my říkáme, takovouto další nucenou liberalizaci nikdy nepodpoříme. A není to pouze německo-rakouský vynález, to odmítnutí, ne. Je to vlastně eh, to, k čemu došli odboráři z odborářské společnosti Evropské dopravy. Samozřejmě chceme, aby letiště byla konkurenceschopná, evropská letiště oproti letištím mimo Evropu, ale pomocí tohoto opatření tohoto cíle nedosáhneme, podle našeho názoru. A já bych tady podotkl jednu věc, pane Povězási. V novinách European Voice jste byl citován v den svatého Mikuláše, tam jste říkal, že jste zklamán, že aerolinky eh, neprováděly aktivní lobbying Eh, vy jste říkal, že ty aranky, které si to přáli, neprováděly dostatečně aktivní lobbying a já si myslím, kolegové, že opravdu se stává pozic zřídka, že místo předseda Evropské komise jehož návrh byl vrácen zpět, odmítnut, protože není dostatečně dobrý, potom na Turenec toho lituje a říká, že ti v jejich prospěch to šlo, nás poslance nedostatečně ovlivňovali. Ale pane komisaři, to není pravda. Oni u mě byli, ale oni mě prostě nepřesvědčili. Ti, ti lidé, kteří mě přesvědčili, ti byli dnes před parlamentem. Bylo to několik tisíc kolegyň a kolegů, a byl to pán Smith a dalších, se kterým jsem hovořil a ti mě skutečně přesvědčili o tom, že ten text v tom stavu, v jakém byl předložen, prostě není možný a není schůdný a to v žádném případě. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Zasada rovněž požádal o otázku na pomocí modré karty, ovšem on je zpravodaj, čili já mu to nemohu umožnit a proto dáváme slovo s dalšímu kolegovi, který požádal o modrou kartu. Prosím, máte. Děkuji, pane předsedo. Pane Fleckenstein, já z obsahového hlediska s, vám, s vámi, s vašimi představami naprosto souhlasím, co se týče těch služeb pozemního odbavování. Otázka ovšem je, jaké z toho plynou důsledky pro vás a pro politickou skupinu SAD. Já se ptám, zítra až budeme hlasovat o legislativním návrhu, zítra při hlasování e, toto odmítnete tak, jak to již bylo navrženo výborem? Ta otázka byla přesná a krátká. Ano, já tak to budu zítra postupovat. Dobře, a nyní 1,5 minuty, pan Tremosa. Děkuji za slovo. Kolegové, chtěl bych poděkovat eh, všem kolegům za dobrou práci a také našemu kolegovi Jorgovi Lechtridovi. A moje Němčina není tak dobrá, takže půjdu do angličtiny. Kolegové, pokud se týče hlučnosti, jak jsem řekl na začátku, já jsem neustále přesvědčen, že ten článek o právou kontroly pro komisi byl pozitivním prvkem, kterém jsme rozuměli špatně. Nicméně já chápu, že je to vysoce politická záležitost pro mnoho německých a rakouských kolegů. Nicméně Evropská komise chtěla přeskoumávat proces, nikoli eh, obsah a rozhodnutí. Bez tohoto opatření je zde nebezpečí o výběr eh, zmírňujících opatření, eh, která nebudou eh, zrovna optimální. Hmm, pokud se týče pozměňovací článků SAD 44, 48, 41, 49 článku 1 a 2, tyto chtějí zohlednit otázku zohledňování nákladu a my jako liberálové toto podporujeme. Je to zlepšení současného textu. Nicméně 45 a 49 podle mě eh, jsou eh, trošku eh, chaotické s tím, že mně není jasné, že by nemělo, nevím, proč by nemělo být některá opatření zahrnována. Eh, děkuji. Nyní pan Kramer na minutu a půl. Pane předsedo, dámy a pánové, pane Kalasin, já jsem byl velice rád, že se pouštíte do hlučnosti, ale my jsme si mysleli, že eh, jako u emisí budou stanoveny minimální standardy eh, pod které se nesmí jít, ale není to tak. Spíše vy jako komise eh, když je někde hlučno, si chce sama rozhodovat o tom, eh, co se s ním bude dělat. Představte si občanskou iniciativu, která věnuje desítky let boji za eh, svůj pohled, přesvědčí politiku, a prosadí zákaz nočních letů. A pak přijde komise a pak si řekne, pak řekne, my jsme tady pro zvýšení eh, ziskovosti, takže se bude lítat i v noci. Prostě eh, antievropany nemůžete podpořit žádným lepším způsobem. Eh, vy ovšem chcete eh, podávat stanovisko, a že tedy by měly rozhodovat soudy a prostě, že by se rozhodoval v tom smyslu, že jde skutečně o efektivnost a na občané nezáleží. A pokud se týče peněz, mohu vám říci, že evropské aerolinky dostává dajrem 30 miliard eur každý rok, poněvadž nemusí platit spotřební daň z paliva a v mezinárodním provozu DPH. Představte si, Eh, co všechno by dokázalo udělat 30 miliard eur třeba s evropskými železnicemi. Měli bychom kvalitní síť, nízké ceny, měli bychom daleko méně letadel v ovzduší, neby byl, nebyl by přesycený vzdušný prostor. Toto je něco jako španělská eh, nemovitostní bublina. Takže prosím, chceme, chceme spravedlivou soutěž mezi jednotlivými druhy eh, dopravy a zohlednění ekologických záležitostí. To je vaše, váš úkol. Eh, děkuji, pane Kramere. Obávám se, že jste hovořil příliš dlouho. Nicméně sledujte prosím ten čas, já, tak já, já to opravdu budu sledovat. Není pan Dálen, pan Dálen ještě. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, toto si myslím, že v podstatě potřebujeme mnohem férovější hospodářskou soutěž, volný pohyb, cestujících, volný pohyb zboží. To je důležité pro dopravu, to je pravda. Ovšem některé trhy tam jsou takové staromodnější, protekcionismus, monopoly a tak dále. A toto škodí především eh, službám pozemního odbalování ve Frankfurtu. Tam především potřebujeme novou legislativu, nové politiky, nová pravidla. Pan komisář Kalas um, ehm, přišel opravdu s odvážným řešením otevřít tyto trhy nadále. Bohužel mnoho Němců i socialistů ve výboru pro eh, dopravu mm, v podstatě mm, zamítli tento návrh, protože naslouchají odborářům. Bohužel je to promarněná příležitost, podle mého názoru. Co potřebujeme, eh, prostě, eh, co, co zde děláme, v podstatě tvoříme další byrokratické překážky a to jediné, co potřebujeme, je udělat vše, co by bylo v zájmu našich spotřebitelů a cestujících všichni na tom získají, když dále otevřeme tento trh. Myslím si, že návrh komise nám umožňuje pokročit v tomto procesu. Vážený pane předsedo, doufám, protože zítra, když o tom budeme hovořit na plenárce. Takže skutečně změníme tento návrh, protože si myslím, že bychom ho měli ještě jednou prodiskutovat zpravodávé by rovněž měli mít tuto příležitost. Oni se samozřejmě všichni se snažili, aby to bylo úspěšné a doufám, že o tom zítra ještě budeme hovořit. Děkuji. Děkujeme, pane pan Mandele. A ještě dvě modré karty. Jeden, pan Keller, a jeden od pana Liberackého. Pan Liberacký, prosím.

A nyní na dvě minuty Matěj Děkuji, pane předsedo. Letišní balíček eh, skutečně eh, vedl k velkým debatům. Pro mě jako koordinátora za EVP to nebylo jednoduché, eh, takže já bych možná trošku chtěl Němčinou do toho vnést něco málo nuancí. Nejdříve ovšem k ručnosti. Domnívám se, že ta práce celkově je přece dobrá, protože je podstatné, že to jde určitým směrem a možná nejde o to, že by to vedlo k různým situacím v Evropě, ale je to respekt k národním eh, legislativám a také k místním obyvatelům. Já jsem z regionu, kde jsme dali mnoho milionů eur do toho, a abychom se domluvili Eh, ekonomika, politika a obyvatelé. Eh, pokud se týče eh, časových slotů, tak tady bych si skutečně přál zlepšení, poněvadž jsou nevyužité a ty by se měly využívat ale transparentním způsobem. Pokud se týče pozemního odbavení, k tomu bych chtěl říci toto. Když vidíte, co jsme kdysi dávno v roce 96 schválili. Neměli jsme žádný standard pro vzdělávání, pokračující vzdělávání kvalitu. Ale jestliže teď máme šance, a to je taky třeba říct těm třem tisícům lidí, kteří venku demonstrují, jestliže chceme využít šanci, tak bychom toto měli vrátit do výboru a znovu to projednat a zlepšit to. To je naše šance. Nejde o Eh, drastické eh, zvyšování trhu, kde tedy jak si místo eh, minimálně dvou říkáme, že mají být minimálně tři dodavatele. Já myslím, že tady je skutečně třeba férově informovat a ne účelově. Já bych skutečně byl rád, kdyby podobná debata se byla odehrála, když jsme hovořili o poštovních službách. Tam bylo daleko méně trhu a na sociální potřeby pošťáků tady celkem nikdo nereflektoval. Čili já doufám, že ve výboru povedeme dobrou debatu a najdeme rozumné řešení, zvláště pokud se týče lepší pracovních podmínek pro všechny. Stažili jsme mikrofon. Eh, bohužel jste překročil čas hodně. Eh, nyní na dvě a půl minuty pan Sasuli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropa se těší samozřejmě rozsáhlé letecké přepravě v současné době. Ovšem zítra ta situace může vypadat trochu jinak, protože naše pravidla, naše struktury již neumožní, nebudou schopny, mm, nebudou mm, vhodnými pravidly a proto si myslím, že došlo k určitému pokroku na tomto poli na základě těchto návrhů, na kterých pracujeme. Místní pravidla umožní letištím více pružnosti v přidělování slotů, tak abychom lépe využívali kapacity těchto letišť, ale je to ten sekundární trh s obchodováním se sloty by měl rovněž umožnit lepší využívání kapacity letiš. To je další možnost situace. U tohoto návrhu situace, nebo tento návrh nám v podstatě umožňuje být lépe připraven do budoucna reagovat na tuto problematiku, Ovšem měli bychom být odvážnější, měli bychom trvat na změně pravidel, mnohem rozsáhlejší změně pravidel, která by nám umožnila reagovat i na problémy řádného, správného využívání kapacit letišť, Například to pravidlo use it or lose it, to znamená nevyužijte-li svůj slov, tak prostě o něj přijdete. Historie tvorby tohoto návrhu jasně poukazuje na potřebu revize těchto pravidel každých 8 až 10 let eh, s ohledem na rozvoj celého sektoru. V budoucnu prostě se budeme potýkat s většími problémy, nebudeme-li tuto oblast neustále revidovat, musíme úpravy a úpravy dělat velice rychle. Doufám, že uděláme alespoň dva kroky vpřed a zajistit racionálnější pravidla, dlouhodobější perspektivu těchto pravidel zároveň hm, ano, prostě nejsou to dva kroky vpřed, bude to asi pouze krok vpřed, je to méně, než jsme si přáli, ovšem eh, není to úplně ideální. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Meissner, jedna minuta. Paní Meissner, děkuji, pane předsedo. Vedli jsme velice emocionální diskuze a od té doby, co jsem zde v parlamentu, jsem to málo kdy takto zažila, takto situaci, kdy bychom měli takto živé diskuze s lazibisty. A chci říct, že musíme vycházet z toho, že veškerý návrh pro letišní balíček který byl proto, abychom mohli jednotné evropské nebe jak si připravit mu cestu a celou řadu věcí zlepšit. Jistě, Eh, můžeme se zeptat, zda ty předpisy jsou správné. Co se týče snižování hluku, zde bylo řečeno, že není možné, abychom upřednostňovali zisky na úkor zdraví. To je naprosto správné, ale pokud budeme se ohlížet pouze na zdraví a nebude vůbec možné pracovat na letištích, tak to prostě nebude vyvážený přístup, který ale chceme mít. My chceme, aby ekonomika fungovala, aby letiště byla také místem, kde se vytvářejí pracovní místa a tak dále. A co se týče pozemního odbavování, tak to vidím stejně jako Matěj Groš. Liberalizace možná byla již předtím. Eh, některá letiště mají více poskytovatelů a dobrou kvalitu. Frankfurt má dva poskytovatele a dobrou kvalitu. Prostě na zá, počtu poskytovatelů to prostě nezávisí. A my nemáme vůbec žádné k, k standardy kvality, žádné standardy pro vzdělávání pracovníků a zaměstnanců. A to je to, o čem bychom mohli ještě hovořit na výboru. A myslím, že by se to vyplatilo. Děkuji a nyní na minutu paní Isabel Diro. Děkuji za slovo. Ano, samozřejmě chceme zlepšit kvalitu, letiž to je legitimní, ovšem dopad hlučnosti, dále je to noční lety, to v podstatě, to jsou další záležitosti, které musíme řešit. Nejde pouze o nějakou záležitost komfortu, ale skutečně zdraví a dokonce i, i um, obrovským problémům. Vážená paní kolegyně, musíme prostě vzít v potaz i to, co doporučuje Mezinárodní organizace práce, to, že budou mít všechny, všichni operátoři stejné podmínky a tak dále, pokud jde o hlučnost. Ne, my prostě chceme, aby komise nemohla odstranit to, po čem volají místní orgány a na čem se dohodli po velice dlouhých um, jednáních. Pokud jde o liberalizaci dva poskytovatele, tři poskytovatele, to skutečně nevím, zda to změní nějak celou situaci, zdá se tím zlepší tyto služby. Prostě já opravdu si nemyslím, že to nějakým způsobem zlepší kvalitu těchto služeb, protože doufám, že v této oblasti bude budeme opravdu postupovat tak, jak navrhuje komise. Děkujeme. A nyní na jednu minutu pan Tusas. Já eh, musím říct, že mm, ti, kteří eh, mají eh, výraznou pozici na trhu, vedou k tomu, že máme zvyšování poplatků a cen za leteckou službu a redukuje se na straně pracujících, eh, dodavatelů služeb a tak dále. Eh, v Řecku nyní máme skupinu, která má monopolní postavení a teď eh, došlo k přesunům a zhruba 800 lidí bylo přes, přesunuto k jinému dodavateli dochází k propouštění, dochází ke intenzivňování pracovního nasazení, eh, pracující bojují proti tomu, ale musím říci, že eh, dopravní služby, zejména letecké, budou čím dál tím dražší, budou nezaplatitelné, eh, pracující by chtěli přijít s vlastním řešením, Eh, s férovými cenami a ochranou pracujících, včetně životního prostředí. Děkuji kolega de Grandes Pascual na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, komise předložila významný text a musím říci, že zde sází hodně na kvalitu, na vnímání kvality ze strany ze strany pasažérů. My samozřejmě si přejeme zlepšování služeb a samozřejmě to začíná na letišti a to tím, že se budou lépe organizovat sloty. Krom toho musíme dělat více také proti hlučnosti v okolí letišť, jde o ochranu životního prostředí a životního standardu lidí žijících v blízkosti. Zlepšení je nezbytné také u pozemního odbavení. To je důležitý prvek vnímání kvality na letišti. Já si myslím, že není správné toto odmítnout, jak někteří navrhují, to nevyřeší žádné problémy. Pan kolega Sada jako zpravodaj má zcela pravdu a že by měl se k tomu tím opět zabývat dopravní výbor a najít vhodné řešení. Já si myslím, že eh, jakkoliv zájmy mohou být legitimní, Eh, tak nemůžeme, nebo není správné, abychom všechny tři návrhy odmítli. Není to ve veřejném zájmu. EPP by neměla být odpůrcem konkurence, ačkoliv eh, ne všechno tady eh, musíme říci, že by bylo na úkor pracujících. Já si myslím, že konkurence je důležitá pro efektivnost a to prostě je třeba brát takto v úvahu paní Beres. Děkuji. U nás ve výboru EMPL jsme samozřejmě podrobně zkoumali celý tento návrh, my jsme tomu velikou pozornost. Co nás zaráží je to, že v tomto období krize liberalismus je v podstatě všude a zničil celé sektory evropského hospodářství. V tomto období komise opět přichází s návrhem liberalizace tvrdí, že ty služby, které poskytujeme našim spotřebitelům, budou kvalitnější, protože se zníší ceny. Pokud jde o právě o tyto služby pozemního odbavování, my prostě nejsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme jít tímto směrem. Především požadujeme to a už jsme předložili několikrát tyto pozměňovací návrhy, protože jsme doufali, že dojde k zamítnutí návrhu komise náš kolega pan Simpson to předložil a já doufám, že to opravdu neprojde. My jsme opětovně předložili tyto pozměňovací návrhy, které jsme přijali v našem výboru EMPL. Tam trváme na dvou, třech věcech, které jsou pro nás zásadní. Jednak je to transfer těch práv zaměstnanců pokud dojde k nějaké ztrátě v důsledku propouštění nebo nějaké modifikace z poskytování služeb, protože jakmile se změní poskytovatel služeb, je důležité, aby ti, kteří tam pracují a poskytují tyto služby pozemního odbavování, mohli mít určitá záručena určitá práva. Ano, sociální model, flexikurita, toto je záležitost, která nám leží na srdci a prostě my chceme být koherentní. Dále je to bezpečnost a zdraví při práci, vzdělávání, školení, boj proti mzdovému dumpingu. My se prostě bojíme, že tento návrh komise, tak jak pan komisař předložil tento návrh na stůl dneska, prostě povede k degradaci situace zaměstnanců, letišť, e, která opětovně chcete liberalizovat. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní na jednu minutu pan Savisar Tomas. Paní Savisar Tomas, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegyně, kolegové, vážený pane komisaři, samozřejmě, že je zásadní, aby letecká doprava v Evropě zajistila efektivní přepravu cestujících i nákladu. Ovšem z těchto nových za základě těchto nových podmínek bychom neměli ohrozit eh, fungování malých provozovatelů, poskytovatelů 26 a 83 to jsou pozměňovací návrhy, které hovoří o udělování slotů. Jeden z těchto návrh podpořila většina. Osmdesát trojka chce tuto situaci zvrátit já, ano, vím, že sloty jsou trochu problematickou záležitostí, nejsou efektivně využívány, trpí tím především cestující, ovšem musíme přijít potaz všechny strany. Jedním příkladem, mm, například pokud chce společnost využívat zimní období těch 21 týdnů, mm, řekněme, Um, využívat 18 dnů a nebudou to konsekutivní sloty, ale přijdou o ně. Toto jsou problémy, které, nebo negativní, které mají negativní dopad na malé společnosti využívají například své posádky na maximum, nemají žádný backup, žádnou zálohu a tak dále. Proto, milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste ještě uvažovali o celé záležitosti. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dvě minuty, pan Perker. Pane předsedo, pane komisaři, otázka je přeci tato. Co očekávají cestující od služeb pozemního odbavování? Oni očekávají, že jich zavazadla při, do, do, se dopraví na místo společně s nimi a že to bude vše probíhat bezpečně. Pa, s cestujícími je úplně jedno, za tam budou dva nebo tři poskytovatele, je jim úplně jedno, kolik poskytovatelů bude provozovat tyto služby. Stávající pravidla mají Eh, odpovídající flexibilitu, je možná liberalizace. Máme pouze pravidlo, že to musí být minimálně dva poskytovatelé. To znamená, více jich být může pět nebo i deset. A evropská letiště tyto možnosti využívají. Některá mají pouze dva poskytovatele, některá mají více. Ale více poskytovatelů prostě ne znamená záruku toho, že ty služby budou fungovat. Máme příklady jako například Vídeň, kde eh, máme dva poskytovatele, kteří zajišťují, že máme míru přesnosti 99,6% a pak máme letiště se čtyřmi poskytovateli a cestující nejsou vůbec spokojeni se kvalitou nabízených služeb, tedy více poskytovatelů prostě automaticky neznamená, že budou poskytovány kvalitnější služby. To je tedy můj názor. Současné eh, pravidla Eh, dovolují liberalizaci. A proto já nevidím žádnou přidanou hodnotu v tom, že tady budeme mít povinnou další liberalizaci, že řekneme, že to musí být minimálně tři či minimálně čtyři poskytovatele. Pokud máme minimálně dva, tak si myslím, že jsme účel liberalizace splnili a vidíme na letištích, že toto pravidlo funguje a proto apeluji na naši sněmovnu, aby zítra se připojila k návrhu výboru, abychom odmítli návrh komise a abychom snahy pana komisaře v tom smyslu prosadit můj návrh rovněž odmítli právě našim hlasováním. Děkuji nyní paní Juta Stein, ruk eh, na dvě minuty. Ano, i my sociální jste a demokraté máme zájem o úspěšnou evropskou ekonomiku, ale k dobré účinné ekonomice patří také dobře vzdělání, dobře placení a motivovaní pracovníci. A když jsme dnes naslouchali dnešní rozpravě o tom, co si odboráři o tomto celém myslí, jaké podle nich bude mít e, dopady další liberalizace pozemních služeb, tak já musím říct, že jsem poněkud zklamána. Pokud u nás eh, nás chce navštívit nějaký podnik, tak jsem ještě nikdy neslyšela tak negativní kritiku, jak eh, nyní, když se tady tedy snaží zástupci pracovníků, tedy odboráři, nám vysvětlit svůj postoj. Pan komisař, pan zásada, a někteří další kolegové. Eh, Milí kolegové, já nevím, zda vůbec máte nějakou, nějaké tušení o tom, co vlastně, k čemu vedla politika liberalizace v Evropské unii v minulých letech. Venku jsou lidé, kteří se bojí o své pracovní místo, bojí se o to, že v budoucnosti neuživí svou rodinu, bojí se o to, že jejich pracovní místo se z normálního pracovního místa stane nejistým pracovním místem. To je strach lidí venku. Samozřejmě, můžete mít jistě mm, před očima ekonomický úspěch, ale myslete také na úspěch vašich e, eh, návrhů. Podívejte se na čísla. E, poslední liberalizace v Německu vzedla k tomu, že lidé přešli o 20% reálného placu. Lidé, kteří pracují v pozemní oznamování a mají eh, za hodinu 7-8 eur, prostě z toho nemůže nikdo přežít v Německu. A já jsem se dozvěděla, že v dalších evropských zemích, kde je liberalizace ještě dále, je to ještě mnohem extrémnější. Takže já chci říct, si potřebujeme dobrá pracovní místa, potřebujeme konkurence na letištích, ale hlavně potřebujeme kvalitu, kvalitu, kterou budou zajišťovat kterou budou zajišťovat zaměstnanci a pracovníci. A při tom všem, co zde činíme, toto nesmíme zapomínat. My jsme se snažili na výboru určité věci vylepšit, něco se nám podařilo, ale já chci říci, že my socialisté a demokraté s tím výsledkem spokojeně nejsou. My si přejeme sociální ochranu, ne sociální dumping. A přejeme si hlavně dobré vzdělání pro pracovníky. Děkuji. A nyní bude mít slovo pan Jim Higgins, prosím. Pane předsedo, za prvé, chtěl bych podtrhnout důležitost této zprávy pro pozemní odbavení v Evropě. Také chci zdůraznit význam služeb pozemního odbavení a jsem proto, aby ta zpráva se vrátila do výboru TRAN. Tato zpráva je důležité, důležitá pro celoevropskou konkurenci a zajištění kvality jak pro aerolinky, tak pro cestující. Nehovoříme pouze o liberalizaci pozemního odbavení. Hovoříme také o minimálních jakostních standardech pro evropské občany, pokud se týče check-inu a zacházení se zavazadly. Také nehovoříme o žádné divoké liberalizaci, protože Jediné, o co nám jde, je to, abychom měli alespoň tři poskytovatele služeb místo dosavadních, alespoň dvou. Také hovoříme o minimálních standardech školení personálu a ochranu jejich pracovních podmínek. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat zpravodaje za tvrdou práci a doufám, že zítra budeme hlasovat pro návrat této zprávy do výboru trans. Děkuji vám. Děkujeme. Jimmy? A nyní pan Liberacky, 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, já vím, pane komisaři, že ten úmysl byl mm, jistě dobrý, ovšem cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, jak víte. Musíme zlepšit kapacitu, kvalitu letišť a vy se snažíte o dosažení tohoto cíle tím, že zvýšíte konkurenci mezi jednotlivými operátory. Ovšem bohužel nevzali jste v potaz konkrétní podmínky tohoto sektoru. Tyto speciální podmínky daného sektoru znamenají to, že pokud jak se odsouhlasíme váš návrh, tak to bude kontraproduktivní. Nesmíme zapomínat na to, že pokud má operátor nějaký menší podíl na daném trhu, tak samozřejmě, že trpí v rámci uh, této soutěže. Uh, ovšem v určitých obdobích tam jsou prázdná místa, um, efektivita práce je omezená, limitována, lidé nemají dostatek práce v určitých, obla, v určitých obdobích, um, jak na to chcete reagovat, zvýšit počet operátora nebo snížit. Zde prostě tím, že zvýšíte počet operátorů, tak nezvýšíte kvalitu, protože v podstatě nemáme co zvyšovat. Když hovoříme o operátorech, tak eh, občas prostě ani není dostatečná kapacita, aby tam fungovali ti, kteří tam již eh, fungují. Já jsem se setkal s demonstranty dneska, který, kteří požadovali, aby jsme vrátili tento návrh zpátky do výboru a proto eh, prosím kolegy, pana Groše, pana Higginse, myslím si, že zítra musíme hlasovat tímto způsobem, tak abychom to celé mohli odeslat zpátky komisi. Komise to musí celé zvážit a připravit návrh, který prostě vezme v potaz práva a povinnosti všech. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní pan Koch na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, eh, zkusme odložit ideologii a emoce a pokusme se přistoupit k pozemní obavení pragmaticky. Ještě nikdy jsme nepovažovali, že je nutné přijímat zákony na úrovni Evropské unie, které se týkají dvou nebo tří podniků. Dnes se snažíme nuceně liberalizovat pro všechny letiště pozemní odbavení, ačkoliv většina už dnes má dvě firmy, které toto poskytují a možná jenom jedno nebo dvě letiště díky lokálním specifikům toto neplní. V čím zájmu jsou tyto zásahy? A jestliže některým Eh, aerolinkám eh, působí existenční podmín, existenční problémy to, že někde na některých letištích jsou více než dva poskytovatele služeb. Já se domnívám, že bychom měli dělat něco jiného. A teď hovořím o zrušení například letecké daně nebo emisních povolenek. Eh, samozřejmě, že je možné zefektivnit pozemní odbavení, ale tady skutečně potřebujeme normy, standardy, eh, lepší vyškolení pracovníků, ale ne prostě jenom tento omezený trh eh, rozčtvrtit mezi více dodavatelů. Děkuji vám, pane kolego. Eh, pane, pane Kramere, my bohužel nemáme eh, dost času, eh, takže paní Natika. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. A ráda bych eh, přivítala toto nařízení týkající se redukce hlučnosti a také alokaci slotů na unijních letištích. Pokud se týče hlučnosti, tady si myslím, že je třeba najít rovnováhu mezi hospodářskými a zdravotními aspekty. A pokud se týče pozemního odbavení, tady je třeba dosáhnout zlepšení tak, aby se zvýšila kapacita Unie a posílila konkurence. Evropská unie musí zůstat celosvětové konkurence schopná, ale liberalizace nesmí jít na, úkol, na úkor sociálních vymožeností. Je třeba, aby všichni zaměstnanci těchto poskytovatelů byli eh, náležitě sociálně chráněni. Jestliže nyní konstatujeme, že máme porušování smluv a tak dále, eh, tak eh, poskytovatelům, kteří se neřídí pravidly, můžeme odebírat licence. Členské země mohou převzít sami dozor eh, nad dodržováním norem, třeba kvalifikací personálu nebo bezpečnostních standardů. Chceme, aby tyto standardy byly co největší, nejvyšší a samozřejmě chtěli bychom mm, zavést alespoň minimální podmínky. Děkuji vám, Adriano, a nyní na minutu a půl pan Banky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Předřečníci se dotkli mnoha otázek a já bych rád hovořil o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Evropské unie. Myslím si, že je důležité, abychom regulovali tuto oblast, upravili ji na konci toho no, té poslední, ta poslední úprava proběhla v roce 2002 a od toho, to období zde máme mnoho studií, které jasně poukazují na závažné zdravotní dopady hluku nedávné studie poukazují na to, že ti, kteří žijí v okolí letišť, v podstatě přichází o jeden milion mm, let života, globálně řečeno, právě v důsledku hluku, přichází o um, sluch, um, mají různé další zdravotní problémy. Um, a to z důvodů, které sami nespůsobili. Oni si samozřejmě nezvolili e, tuto možnost e, žít u letiště. Občas je to tak, že prostě letiště se přestěhuje e, a postaví poblíž těchto obydlí. Máme zde několik milionů lidí, kteří žijí v blízkosti letiš a kteří jsou postiženi tímto hlukem eh, nad 50 decibelů. Proto si myslím, že je důležité, abychom opětovně regulovali a upravili tuto oblast. Děkujeme, říká pan předseda. A myslím si, že tím jsme dokončili naši rozpravu. Paní Devejrak, vy jste zde nebyla na, v průběhu vaší vašeho slotu, nebo vidím vás zde, paní kolegyně? Paní Kristin de Vejrak je zde mezi námi? Není přítomná, říká pan předseda. Mám zde dlouhý seznam těch, kteří chtějí vystoupit v dalším bodě našeho programu a to je část Catch the Eye. nám devíti dám slovo, více opravdu nemohu umožnit, protože nemám víc času. Pan Delangen. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, výslovně vítám to, že původně plánovaná kompetence pro kontrolu a zrušení národních opatření na omezení provozu, například v oblasti zákazu nočních letů, odpadá. Taková ta kompetence Evropské komise by nebyla v souladu se zásadou subsidiarity, eh, protože nutný proces eh, úvahy, zda za vás to opatření nemůže být prováděn pouze na místě pomocí národních úřadů. Eh, jsou tam ovšem další elementy, kde ta eh, rovnováha mezi zájmy ekonomiky a zájmy ochrany proti hlukem není skutečná, dostatečná. Například je možné připustit další eh, změňovací opatření, pokud neomezují kapacitu letiště. Já si myslím, že takovéto jednostranné omezení provozní kompetence by mohlo vést k omezení provozu a toto není přijatelné. Děkuji, paní. Vyčerpala jste svůj čas a nyní bude mít slovo kolega Zemke. já bych chciał tu nawiązać do dyskusji o mm, trzecim Chtěl bych navázat na diskusi o další zprávě a sice eh, zprávě týkající se služeb pozemního odbavení. Eh, to je, myslím, ta nejkontroverznější část naší debaty. Zdá se, že Otevření tohoto trhu by mělo prospět cestujícím, ovšem vzniká otázka, jestli tomu tak skutečně bude. A je to zásadní otázka. Myslím, že ze všeho nejdůležitější je zajistit bezpečnost letu i cestující. A musíme zajistit, že větší konkurence nebude znamenat horší bezpečnost a horší úroveň služeb. Proto by mě zajímala otázka, zda je v té zprávě všechno pro to, aby bezpečnost byla zajištěna. Děkuji a nyní pan Jim Nicholson. Děkuji vám, pane předsedo. Chci zmínit dva body. Za prvé důležité je, že eh, sloty eh, by měly být přidělovány s ohledem na regionální letiště, aby měly spojení s hlavními letišti. To je velice důležité pro obchodní cestující, a pro mnoho dalších oblastí důležitých hospodářských. Dále ta otázka hlučnosti. Já jsem se právě nedávno dozvěděl, že mm, e, směrnice 2002 e, hovoří o speciální kategorii letišť a e, netýká se letišť, kde je více než, tedy méně než 50 tisíc dopravních pohybů. A já si myslím, že toto by eh, mnohým, kdyby, to tak bylo, eh, kdyby tam eh, mnohým letištím, jako třeba východním Belfastu, by toto velice pomohlo. Mikrofon vypnout. Pan, Pan Ferreira. Děkuji. Pane předsedo, rozumí odmávání, čili handling, trpí důsledky liberalizace, propouštění, Eh, přijímání nových pracovníků za horších podmínek, mají nižší pod, eh, platy, které se ještě snížily díky inflaci. Eh, dále máme se snižování veškeré úrovně poskytovaných služeb. To jsou ty výhody svobodné konkurence. Komise to vše ví. A co se snaží udělat? Snaží se to nějakým způsobem napravit? Ne, snaží se prohloubit liberalizaci. Eh, takže pro pracující eh, v podstatě eh, zbývá tato informace. Eh, chtivost kapitalismu pro zisku nezná omezení. Chtějí neustále stále více zneužívat pracovníky a tím ohrozí i bezpečnost pracujících. Pane komisaři, váš návrh je naprosto Pan Ferreira dokončil svůj čas a nyní má slovo pan Bronz. Já jsem v zásadě proti veškeré legislativě EU. Ovšem jsem radši, když je to směrnice, než nějaké nařízení, když už to musí být, protože v podstatě je tomu i tak, jak tomu je. A směrnice z roku 96 nebyla kvalitní, protože zvýšila krátkodobé kontrakty a využívala nové zaměstnance, vedlo to k nesrovnalostem vzdách. Eh, toto nahří, toto, tento návrh povede k další, k další liberalizaci, asi to z účetního hlediska bude vypadat dobře, ovšem pracovní místa v této oblasti, mm, na to to bude mít obrovský dopad, bude to mít dopad na bezpečnost, na eh, bezpečnost cestujících i zboží, nedostatečné poskytování služb a tak dále, liberalizace tímto způsobem si myslím, že není eh, kvalitní, dojde ke snížení mest a zároveň ke snížení standardu poskytovaných služeb. Děkujeme, pan Bronx, pan Nikolásku. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že se takto staráme o letiště, zejména s o pozemní odbavování. Vedeme velmi zajímavou rozpravu. Je dobré, že je mezi námi pan komisař. A já bych se chtěl věnovat těm úpravám, které se týkají státní pomoci pro letiště. Tam jde o velice kvalitní služby na letištích a to, co se zde nabízí pro mnoha letiště, pro mnohé cestující, nestačí. Některá letiště musí uzavírat své služby svůj provoz a to má dopad i na ty různé eh, lokality, které se nacházejí v blízkosti těchto letišť. Eh, eh, jde také o svaz letišť v Rumunsku. Je třeba také myslet na budoucnost letišť, když již hovoříme o tomto tématu. Děkuji. Děkuji kolegovi a nyní má slovo paní Gádenbachová. Děkuji. Vážený pane předsedo, pane komisaři, E, právě jsme slavili 20 let vnitřního trhu a myslím si, že je tam celá řada pozitivních akceptů, které byly dobré pro občany v Evropě. O oblasti pracovních míst ovšem musíme jisté věci zlepšit a pokud nám jde především o člověka, tak bohužel e, nemohu z vaší směrnice, která se týká pozemního odbavování, vyvodit ani jeden pozemní pozitivní bod. Ta nucená liberalizace nepovede k pozitivním změnám pro pracovníky. Myslím si, že to dnes bylo již dostatečně vysvětleno. My se nejenom bojíme, ne, my přesně víme, že dojde k sociálnímu a mzdovému dumpingu. Ale nejenom pracovníci jsou postiženi tímto. Já mohu hovořit i za další skupinu Evropanů Evropanek a to jsou spotřebitelé neboť e, tím, že se sníží e, opatření v oblasti bezpečnosti, tím, že pracovníci budou houře kvalifikováni, tak e, tím vystavujete evropské cestující dodatečnému nebezpečí. Ale nemohu v tom vidět ani nic pozitivního pro podniky. Paní Kadenbaková vyčerpala svůj čas a nyní má slovo paní Krista Klas. Pane předsedo, pane komisaři, dnes můžeme měřit co hluk v decibelech, ale dopad na člověka, to se příliš měřit nedá. Čím častěji jsme vystaveni intenzivnímu hluku, eh, tím jsme citlivější a tím více trvíme stresem. Proto je tedy důležité, aby eh, lidé, kteří jsou tímto postiženi, aby byli zapojeni, aby jim bylo nasloucháno, aby se respektovalo úsilí místních orgánů. Hlučnost je jev lokální, to znamená, že příslušná rozhodnutí musí být přijímána pouze v součinnosti s místními obyvateli. Je třeba nacházet individuální řešení. Lokální rozhodnutí, zejména ta, která jsou dobře vyjednána, vyjednána není možné, aby komise jednoduše a prostě rušila. Děkuji a nyní jako poslední paní eh, Zita Gurmaj. Děkuji vám, pane předsedo. Zapněte si mikrofon, prosím. Okay, fine. So it is clear that the... Je jasné, že evropská letiště zostřující se konkurence musí být řešena. Pokud se týče ovšem pozemních služeb, já souhlasím se skupinou SAD a s výborem dopravu, pro dopravu na odmítnutí tohoto návrhu. Už v minulosti se ukázalo, eh, jak k čemu to všechno vede, k mzdovému dumpingu a tak dále. Jde tady o dosažení konkurenceschopnosti na úkor sociální vymoženosti. Tak to je. My jsme dlouho žádali po lepším eh, sociálním dialogu, ale bohužel tady ho nenacházíme. Proto si chci zeptat, eh, mikrofon odpojen. Eh, děkuji vám, eh, došel vám čas. Eh, nyní tedy ukončíme, ukončili jsme dlouhou mm, debatu poslanců a mnoho kolegů se mm, přihlásilo také do Cash ale bohužel musíme to omezit. Stejně už máme prodlení to je jediná možnost, jakým způsobem eh, aspoň trochu dodržet časový rámec. A nyní pan komisař Kalas dostane slovo a může se vyjádřit. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, zaznělo zde mnoho zajímavých poznámek, zajímavých příspěvků. Já bych rád poděkoval všem za tuto velice živou rozpravu, je opravdu obtížné komentovat podrobně na všechny tyto poznámky. Mm, jistě mm, se byla příležitost mm, pro mé kolegy zúčastnit se vašich, vašich diskuzí ve výboru pro dopravu. Diskuze budou pokračovat. Samozřejmě tato možnost zde vždycky je, pokud to bude i vaším přáním. Rád bych řekl, že ano, je to takový velice umírněný návrh. Celý tento balíček je velice mírný a ovšem útočí na něj z obou stran. Někdo, někteří tvrdí, že to není dostatečné pro zlepšit konkurenceschopnost evropských letišť, pro vyřešení tohoto problému na Eurokontrol, mm, Eurokontrolu už v podstatě mm, každý den můžeme vidět na jejich mapách, jak se mm, ten střed Evropy vůbec e, s zmenšuje a tak dále. A my se konečně máme možnost reagovat na tuto problematiku. Samozřejmě pokud jde o sociální ochranu, to jsou další obavy, které zde zazněly. Já jsem ovšem zahájil naše jednání i se zástupci e, odboru a oni se ptali, jak vlastně by mohlo, mohl tento názor, návrh být vyrovnaný. Když to srovnáme se stávajícím legislativou, tak si myslím, že toto je skutečně vyrovnaný tento náš nový návrh a velice umírněný návrh. Lidé se ptají, co to je skutečná liberalizace. Já vám to řeknu. Může to jít ještě dál, mnohem dál. Řekněme, že pro frankfurtský ke letiště by to znamenalo další sloty, další dráhu a tak dále. Jistě si dovedete představit, jaké myšlenky mají lidi v obou těchto dvou táborech. Já jsem prostě přesvědčen, že je to umírněný návrh. Já nechci prosadit tento balíček za každou cenu. Já zde nelobuji pro to, aby to prošlo za každou cenu. To je vaše rozhodnutí, jak budete hlasovat zítra. Je to politické rozhodnutí, nesmíte zapomínat na to, že je to ucelený balíček, nemůžete z toho vyjmout některé prvky a některé v tom naopak nechat. Jde o politické rozhodnutí, pokud tento balíček neprojde, tak prostě neprojde. Je zde několik prvků, které zazněly v této diskuzi. Samozřejmě já bych velice rád reagoval podrobněji, ovšem vím, že mám vymezený čas. Dále se zde hovoří o těch nočních letech. Zasnělo zde obvinění, které samozřejmě nemohu přijmout. A pan Kohlíček. Ano, velice zajímavý návrh řekněme, všechno to mm, využí, eh, reorganizovat na základě Cezaru, nové technologie. To je možné, ano. Ovšem členské státy prostě to chtějí postupně zlepšovat eh, fungování této letecké infrastruktury. Zvolili si tuto cestu a my prostě respektujeme toto rozhodnutí. No, uvidíme, jaké bude vaše rozhodnutí zítra pokud tento balíček nezíská politickou podporu, tak ho prostě převezmeme zpět. To je, to je jasné. Děkuji. Děkujeme, vážený pane místo předsedo komise. A nyní se obracím na tři zpravodaje. Snad vám to nebude vadit, milí kolegové, kolegyně, vzhledem na obrovský rozsáhlý obsah celého tématu, když umožníme zpravodajům trošku delší čas, musí samozřejmě reagovat podrobně na všechny problematické body, které zde zazněly. Prosím, pokud nemáte-li nic proti tomu, budu pružnější v udělování tohoto času. Čili prvním je pan Zasada který je zpravodajem, který jistě velice pozorně poslouchal celou tuto rozpravu. Děkuji. Já se pokusím to říci co nejrychleji. Odpověděl bych eh, na ty nejčastější otázky. Obecně tato debata ukázala, jak eh, obtížné téma jsme tady pojednávali, poněvadž v této debatě se ukazuje, že největšími liberály jsou zde konzervativci, zatímco liberálové si zvolili zástupce, který je se k věci staví velmi prozíravě a konzervativně. Já jsem velice rád, že se nám podařilo vypracovat tolik kompromisu a já doufám, že Eh, jakmile se ten dokument vrátí do výboru pro dopravu, budeme moci tuto zprávu dopracovat. Eh, pan kolega Liberacký už odešel, ale on hovořil o produktivitě a ta byla jeho hlavním argumentem proti tomuto dokumentu. Co je to produktivita? To je vlastně situace, kdy se eh, člověk ani na pět minut nezastaví, aby se napil vody. Pokud bychom měli 100% produktivitu, tak by nemohli snad ani dýchat. Já jsem před třemi týdny byl v Tokiu na jednom z tamnějších letišť a tam to bylo zcela liberalizované letiště, naprosto žádné překážky pro nově příchozí operátory, naprosto absolutní smluvní eh, svoboda, eh, devět poskytovatelů pozemní služeb. Já jsem se je ptal na produktivitu. A sice, eh, co dělají lidé mimo dopravní špičky, jak jsou vytížení. A my víme, že Japonci jsou dobře známi úctou k, prac, k práci a oni byli velice, velice ob, eh, překvapeni. Prostě mají e, trošku času navíc, e, mohou prostě e, jít na kurz, mohou si odpočinout a tak dále. Čili oni tam nemají tři dny školení povinně. Oni se prostě mohou školit prakticky kdykoliv, nebo si mohou vybírat volný čas. Otázka ochrany a bezpečnosti Eh, tady kolega Zemka hovořil mimo jiné o tom samozřejmě, že to byla jedna z nejdůležitějších věcí v tomto dokumentu. Eh, každý poskytovatel pozemní služeb, eh, který by měl být schválen podle nařízení, musel by nejdříve dokázat, že pracuje bezpečně a že plní všechny požadavky standardů ochrany a to je naprosto klíčové. A teď otázka, která by měla zajímat mé socialistické a zelené kolegy a také kolegy z GUE a také z EPP. To jsou eh, ti kolegové, kteří se zajímali o frankfurtské letiště a dnes mnohokrát řekli, že mají starosti o sociální situaci zaměstnanců Řečník byl přerušen. Další řečník je také zpravodaj a to je pan Ujias. Eh, pane, eh, už, pane Zasado, už nemáte slovo. Pan Ujias má nyní slovo. Máte slovo, pane Ujiasi. Děkuji, pane předsedo. Je velice obtížné tak jak to právě vysvětlil pan Zasada, v tomto krátkém čase vše schrnout. Chtěl bych nejdříve poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky do naší diskuze a rovněž děkuji eh, zaměstnancům výboru pro dopravu a také politickým poradcům, kteří se spolu podíleli na naší práci. Chtěl bych tady podotknout ještě dvě věci v souvislosti s tím, co bylo právě řečeno. Nejdříve k nebezpečí, že by mohlo dojít eh, k vněšování do ustanovení lokální kolektivitě. My tam máme článek, kde máme možnost pro koordinátory, aby eh, odňali potvrzení prodeje či znovu prodeje v případě, že tímto budou velmi ohroženy lokální linie, lokální spojení. Tímto tedy můžeme e, zajistit to, že budou chráněny velmi odlehlé oblasti a také ostrovní regiony. Eh, a ještě jednou k otázce těch eh, letišních časů, těch sérií letišních časů. Zde je třeba jistě chránit občany nemůžeme myslet pouze na malé firmy. Ten zákonný předpis musí zohlednit zájmy všech, i ty velmi komplexní zájmy. A zde bych rád poukázal na jednu věc. Dnes jsme v rozpravě zažili, že zde jde o velké zájmy, o zájmy letiš, také o zájmy lobbystů. Rovněž jsme viděli, že některé někdo se snaží prostě si bránit své výsady či určité ideologie, ale my zažíváme, že v tomto odvětví se mnohé mění a my nesmíme ztratit z očí náš hlavní zájem, a totiž to, že chceme sladit veškeré zájmy a zejména chránit zájmy obyvatel. A v tomto ohledu bych rád vyzval všechny, aby v otázce letištních časů bránili tu právní definici. Protože pokud někdo přiděluje letišní časy, tak musí tu definici letišního času z právního hlediska definovat eh, rozumným způsobem a v popřetí zde musí být veřejný užitek. A ještě poslední úvaha z mé strany, pane předsedo. A říkám to opravdu se slovy díků na adresu pana Kalase, že on velice tady otevřeně hovořil o všech tématech a odhodlaně a já se stejnou otevřeností bych mu rád řekl, že hlasování parlamentu bude muset eh, komise respektovat a my ve výboru jsme se vysvolili pro dva texty. Řekli jsme, že bychom to chápali jako nerespektování vůle parlamentu, pokud by naše vůle nebyla zohledněna. Na začátku fungování komise Barroso jsme vám vyslovili důvěru. Pan řečník byl právě přerušen a na závěr ještě pan Leichtwied. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že co se týče zprávy o hluku, již není třeba nic dodávat. Já jsem pouze rád, že se zde jasně ukázalo, že všichni se hlásí k tomu, že ochrana zdraví, zdraví občanů, kteří bydlí v blízkosti letiště, eh, má přední místo, že je to něco, co jde před zájmy ekonomickými. Na to se jistě shodneme. Já bych rád něco řekla o pozemní odbavování, protože máme ještě čas. Pane komisaři, vaše politika a vaše politika vašich eh, hm, Eh, pomahačů. Ti mohou za to, že občané Evropy už eh, mají jaksi plné zudy takovýchto ideologických představ, které všude na světě ztrotkotaly. Eh, neoliberalismus zavinil finanční krizi a takovéto představy stojí občany pracovní místa, kvalitní pracovní místa, příjmy a jistoty. A lidé toho mají plné zuby. A pokud to bude postupovat v budoucnosti takto nadále, tak v budoucnosti po oblasti letecké dopravy budeme mít standard největšího eh, letiště na jednom velmi eh, ostrově Evropské unie, kde velice často prší a to je standard letiště, kde mají na letišní ploste asi 13 cm deště. A já si myslím, že toto není možné. Není možné, že lidé, kteří se vydali tisíc kilometrů, přijeli sem, aby protestovali, aby této politice ukázali červenou kartu, aby to lidé byli označeny za nele, nerelevantní voliče. To není možné. To jsou lidé, kteří se angažují, to jsou relevantní voliči a reakce na to musí být to, že zítra směrnici o pozemní odbavování vyhodíme do vzduchu. Milí, kolege, milí kolegové, milé kolegyně, děkuji. Děkujeme, říká pan Předseda. Pan van, van, van Dalen požádal o procedurální poznámku. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. To je osobní záležitost. Pan Leifried říkal, že já zde podporuji Evropskou komisi. Já jsem pro liberalizaci Vy jste prostě hovoříte o všech negativních záležitostech a já prostě si myslím, že to není pravda. My v Skypolu máme tento systém, je to úžasný úspěch a já se prostě mm, distancuji od toho, co bylo řečeno. Ano, vy víte, pane kolego, říká pan předseda, že to bylo osobní, ehm, to není procedurální poznámka, i když to bylo legitimní, ovšem nyní už opravdu končím rozprávu. Byla to opravdu velice dynamická, fascinující rozprava, říká pan předseda. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří zde se trvali až do konce naší rozpravy. To opravdu dělá čest našemu Evropskému parlamentu, že skutečně vydrželi v průběhu celé této komplikované dlouhé rozpravy. Rád bych poděkoval i panu komisaři za to, že mezi nás přišel a za jeho odpovědi hlasovat. Budeme, samozřejmě nyní končíme společnou rozpravu a hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na na našem dnešním programu. Tímto bodem A nyní se loučíme s panem komisařem, dochází ke změně na postu komisařem. Dalším, programem, dalším bodem na našem programu je doporučení. Doporučení, které připravila paní Anny Podimata, jde o posílenou spolupráci v oblasti zavedení daně z finančních transakcí. Je to záležitost, která rovněž je nesmírně zajímavá. Máme zde neobvykle dlouhý seznam přihlášených řečníků a nyní začínáme rozprávu tím, že dáme slovo zpravodajce. Ani, jak víš, máš 6 minut celkově, můžeš si tento čas rozvrhnout tak, jak si sama přeješ. Většinou jsou to 4 minuty na začátku zprávy,